Buenas tardes. Krásné odpoledne. Začneme naši schůzi a já budu hovořit um, ve španělštině. Nejprve se jedná o schválení programu. Nemáte-li žádné připomínky, nemáte schválení zápisu z 10. 11. dubna do 3. května. Nejsou připomínky, nejsou. Dobře. Tak, nyní jdeme ke zprávě Komise o Turecku za rok 2016. Je to eh, druhá diskuse o naší zprávě. Turecko eh, překračuje, v Turecku probíhá velmi komplikovaná situace. Došlo k referendu o ústavní reformě a Benátská komise vyjádřila řadu obav. Parlamentní shromáždění Rady Evropy eh, dali zase, zahájili monitorovací proces Turecku. E, kromě toho stále ještě existuje výjimečný stav v Turecku. Minulý měsíc prezident Evropského parlamentu Antonio Tachany společně s jean claude Junckerem a Donaldem Tuskem se sešli s prezidentem Erdoganem. Mm, a AFET e, e, by měl přispět užitečným způsobem eh, k této reflexi týkající se vztahu EU-Turecky. Eh, dojde také k návštěvě delegace AFED do Ankary, pravděpodobně s podvýborem pro lidská práva. A než dám slovo paní Katy Piry, dovolte, abych vám připomněl, že bychom měli hlasovat o této zprávě zítra v 9 hodin. A nyní dám hned slovo paní zpravodajce Piry. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych nejprve poděkovala všem stínovým zpravodajům, sekretariátu a samozřejmě všem zaměstnancům, asistentům, kteří trávili ne hodiny, ale celé dny při práci na této zprávě. My všichni víme, když se podíváte na jednotlivé skupiny, že máme různé názory na Turecko, ale vždycky jsem hrdá na to, že eh, se nenecháváme rozdělit, jako je to na radě, ale vždycky se snažíme vyslat jasnou zprávu. Takže i dnes třeba, že máme různé názory, to Turecko, myslím si, že všechn, většina politických skupin může podpořit tu linii, na které jsme se dohodli na 25 kompromisních návrzích z 397 pozměňovacích návrhů, návrhů které byly podány. Je jasné, že naše hodnocení, a to je skutečně unilaterální, jednotné, že balíček, který byl, o kterém bylo referendum týkající se změn ústavy, není v souladu s kodaňskými kritérii. A proto tento parlament vyzývá členské státy a komisi, pakliže tento ústavní balíček bude implementován beze změny, musí dojít k formálnímu pozastavení vyjednávání o přístupu. My jsme jednou z tří institucí, která má naprosto jasný postoj a jasnou strategii vůči Turecku. Domnívám se, že my všichni se domníváme, že jenom kdybychom měli nějaké osobní postoje, to by prostě nás nevedlo k nějakému silnému stanovisku. A proto jsem velice ráda, že už od listopadu, kde tento parlament s výjimkou 37 členů, my všichni jsme podpořili zmrazení vyjednávání o přístupu, budeme opět sjednoceni a vyšleme naprosto jasnou zprávu. E, I tento týden se setkávají lídři, ale e, poselství Evropského parlamentu bude jasné. My jsme měli celou řadu diskusí v minulosti o situaci v Turecku a ráda bych to ještě jednou zopakovala. Domnívám se, že všichni souhlasíme s tím hodnocením, že věci se nelepší. E, vidíme, že dokonce soudce zástupce OSN byl odsouzen na sedm let a členové parlamentu i z opozičních eh, stran CHP byli zatčeni. Jeden z nich byl odsouzen na 25 let a zatímco tady hovoříme, opozice je v ulicích Turecka, pochoduje z Ankary do Istanbulu a volá po spravedlnosti, po nastolení spravedlnosti a proto zítra budeme hlasovat v našem výboru a doufám, že tím vyšleme naprosto jasný signál tureckému obyvatelstvu obyvatelstvo, že jsme vždycky stáli na straně lidí a jejich možnosti žít v demokracii. E, a samozřejmě e, se těším na vaše otázky, ráda na ně zareaguji, ale ještě jednou bych ráda zopakovala, že jsem hrdá na to, že už po třetí e, všichni stínoví zpravodajové hráli výbornou kooperativní roli a že se nám podaří získat většinu pro tuto zprávu. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji mnohokrát a nyní dám slovo stínovým stínovým zpravodajům. Nejprve paní Manesku. Děkuji. Já budu mluvit za paní Zomr, která děkuje za dobrou spolupráci se spravodajkou. Loni jsme dosáhli v usnesení dobrého výsledku, ale bohužel došlo k určitému dramatickému vývoji od té doby. Eh, bylo toto ústavní referendum a předtím ten půjč. Měli jsme čtyři kola jednání týkající se kompromisu k této zprávě, k důležitým tématům, například justiční opatření po eh, zmařeném převratu, ústavní referendum, kodaňská kritéria, otázka svobody tisku i vyznání. Těší mě, že jsme se domluvili na formálním pozastavení přístupových vyjednávání. Měly by být eh, formálně pozastaveny, pokud bude ústavní balíček implementován v nezměněné podobě, protože stávající podoba je v rozporu s kodaňskými kritérii, jak prohlásila Benátská komise. Je důležité zde hovořit jedním hlasem a odsoudit diktátorské jednání prezidenta. Další téma jsou fondy IPA. Mnozí si přeje, aby byly pozastaveny co nejdříve a vlastně nikdo neví, proč nadále posíláme do Turecka peníze, ale předtím musíme pozastavit přístupová vyjednávání. Proto tady eh, vyzýváme k tomu, že jakmile budou pozastavena přístupová jednání, pozastavíme tento nástroj. A ty částky, které již byly přislíbeny Turecku, by měly být dány přímo eh, turecké občanské společnosti a to explicitně uprchlíkům v Turecku. Potom také došlo k nejrůznějším urážkám, eh, které zazněly před referendem, například Eh, urážky evropských občanů, co by nacistů, potom je zde problematika Kypru, o které se intenzivně diskutuje každý rok a zde se pohybujeme v rámci loňské zprávy, ale uznáváme pokrok minulých měsíců ve vyjednávání. Obecně jsme měli kvalitní jednání, dohodli jsme kvalitní kompromisní návrhy, sformulovali kvalitní text a doufáme, že bude v široce podpořen při zítřejším hlasování. Děkuji. Děkuji, pan Belder. Děkuji vám, pane předsedo. Vážená paní kolegyně Piry, s velkou radostí vzpomínám na naše jednání o pozměňovacích návrzích, protože jste byla vstřícná ke všem možným pozměňovacím návrhům, které byly rozumné. Těší mě, jak se to celé odehrávalo. Komunikace navzájem byla kvalitní, podařilo se nalézt formulace, které jsme eh, mohli podpořit. protože tato jednání o kompromise pro mě byla opravdu velice příjemná. Jsem plně přesvědčena o tom, že mohu eh, podpořit tyto kompromise, doporučit je svým kolegům. Nicméně eh, ono to celé pokračuje, nestačí nám tato usnesení. Když se podíváme na výsledky referenda, tak ti kdo podporuje v Turecku demokratický právní stojáci, zaslouží naši stoprocentní podporu a náležitými politickými projevy. A měli bychom tuto diskuzi e, vést důstojně a to v zájmu tureckého lidu. A musíme také myslet na ty, kdo jsou v nedobrovolném vyhnanství, například v Německu a jiných zemích EU. I tyto osoby musíme podpořit, nesmíme na ně zapomenout, tak, aby se mohli e, vrátit do země, kterou lze označit jako demokratický právní stát a v tomto duchu by Evropa měla vést svoji politiku. Děkuji. A není pan Baltmans. Paní Šáke, Děkuji, děkuji, protože jsem přiběhla na poslední chvíli, ale snad bude rozumět, snad to bude celé smysluplné, protože opravdu je to komplikovaná situace v Turecku, říct sice, jaký je nejlepší krok kupředu. Spravodajka Stínový, spravodajové po mnoha po radách našli takové klíčové linie a prvky, kdy tedy připomínáme naši, naše loňské usnesení, už tehdy žádal náš parlament důsledky pro porušování lidských práv a právního státu mm, v Turecku, zvláště eh, v souvislosti eh, s tím eh, zmařeným pučem a následky po něm. Potom samozřejmě otázka referenda o balíčku ústavních změn. Zde jasně většinově v této zprávě říkáme, že pokud tento ústavní balíček bude přijat nezměněn, tak by to bohužel automaticky znamenalo vznik situace, kdy už Turecko nesplňuje jako daňská kritéria. A to v té zprávě velice jasně říkáme. A to je vlastně jádro té naší činnosti, které jsme v této souvislosti odvedli. Můžu samozřejmě déle hovořit o obavách v souvislosti s respektováním lidských práv, svobody tisku, respektu k minoritám nebo různých eh, pojistek ve fungování soudního systému Nicméně my jsme zde zdůrazňovali už celá léta tyto zásadní principy a to mě také těší, že jsme tak činili napříč politickým spektrem u této citlivé otázky. Nicméně jsem znepokojená, že zde bohužel Evropská komise a Evropská rada mluví méně explicitně. A proto je důležité, abychom my jako zástupci evropského lidu hovořili jasně. A načrtli jasnou čáru a dali najevo, že to, co se děje v Turecku, má také svoje dopady. A máme tu téma, které se objevovalo opakovaně v souvislosti vztahu EU s Tureckem a diskutování této zprávy je to, že pro mě je důležité, že já, moje skupina a asi ani eh, tento parlament nechce aby se tato zpráva obrátila proti lidem v Turecku, kteří jsou znepokojeni vývojem v Turecku. Ale pokud my v Evropě nebudeme hájit určité základní principy, tak kdo je bude hájit? A musíme podpořit lidi, kteří si tam přejí také žít v Turecku, které je demokratické a ctí základní demokratické principy, principy právního státu. Takže eh, by bylo dobré, že to, to zpráva by byla přeložena do turečtiny, tak aby lidé v Turecku, kteří to tady sledují, mm, si zprávu mohli přečíst. A je tam celá řada osobností, které jsou znepokojeny vývojem v jejich zemi. Ale bohužel prostě musíme zde hovořit jasně o tom, jaké eh, principy eh, Evropská unie hájí. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo také z Hadži Georgiou. Děkuji mnohokrát. Nejprve bych chtěl poděkovat Katy Piri velice srdečně za její eh, práci, kterou vykonává tady již po tři roky eh, v intenzivní spolupráci se všemi stínovými zpravodaji. Děkuji všem, protože jsme dospěli k textu, který se zcela jistě ubírá správným směrem. A samozřejmě bych rád hovořil i o kyperské otázce, to vás asi nepřekvapí, protože e, vyjednávání byla opět, e, začnou e, opět 29. června v Ženevě. Zde v Evropském parlamentu musíme vyslat naprosto jasnou zprávu jak radě, tak komisi. A proto mi dovolte, abych řekl, že opět, nebo spíše řečeno tentokrát, v Ženevě se bude jednat o budoucnosti Kypřanů, kyperských, tedy Turků i kyperských řeků a tato budoucnost je v ohrožení. Ehm, Evropská unie má velkou ctižádost, aby mm, docílila nějakého řešení, ale úsilí Evropské unie nejsou na výši jejich ambicí eventuálně proto, že Turecko vysílá zprávu, že kyperská otázka se vůbec netýká Evropské unie. Dokonce dnes v Aténách zaznělo, že kyperská otázka není ani záležitostí OSN. No jistě pochopíte, že takovýto styl prohlášení a deklarací rozhodně mm, nejsou na výši a že nás nepokojí. Kromě toho, jiní političtí činitelé v Turecku eh, zase ale prohlašují, že by si přáli řešení kyperské otázky, abych si přál, aby tady na komisi i na radě eh, v příštích dnech eh, panovala snaha vyslat jasný signál, že je třeba vyvinout tlak na Turecko, aby se vyřešila tato kyperská otázka. Samozřejmě se to žádá stále, ale proč by se teď měl vyvíjet tlak pouze na Turecko? No moje odpověď je, že to je Turecko, které je okupační silou na Kypru. No, to je právě ten zásadní problém. Samozřejmě existuje tady také otázka mm, prostě vztahu mezi kyperskými Turky a kyperskými řeky, ale kdyby toto byl jediný problém, tak už bychom to bývali dávno vyřešili. Co se týče zprávy. Už jsem řekl, že se jedná o vyvážený text, který se ubírá správným směrem, ale jsou tady nějaké body, které nás tak trochu zneklidňují. Například tato myšlenka obnovení dohody mezi Evropskou unii a Tureckem já tedy nechápu, jak bychom mohli tak, tuto unii či tuto dohodu nějakým způsobem obnovit v okamžiku, kdy Turecko naprosto nesplňuje a e, hovoří se tedy o obnovení celní unie a nechápu, jak se o tom může hovořit, když Turecko vůbec nesplňuje podmínky. Dále otázka víz to eh, je velice komplikované, protože nezohledňuje otázku kyperských občanů. Eh, čili děkuji ještě jednou paní zpravodajce. A rád bych řekl, že my všichni vyvíjíme maximální úsilí pro to, aby budoucí vyjednávání o Kypru byla ta poslední, abychom skutečně docíli nějakého řešení. Děkuji mnohokrát. Thank you very much. Thank you also. Děkuji a děkuji také paní zpravodajce za náročnou práci. Náš stínový zpravodaj má radost kompromisu 5 týkající se pozastavení přístupových vyjednávání, pokud vstoupí v platnost a účinnost nová ústava bez jakýchkoliv změn. Nicméně Eh, jsme znepokojeni, že popis situace v Turecku zaostává za významným zhoršením situace lidských práv v Turecku. Zvláště v souvislosti s používání záminky eh, příslušenství k Golenovo hnutí při pronásledování mnoha lidí. A před chvílí jsem dostal zprávu o novém dalším zatčení, ke kterému došlo v Turecku. Já jsem před několika měsíci navštívil oblast eh, objavenou Kurdy v Turecku a mnoho lidí, s kterými jsme tehdy hovořili, potom byli zatčeni, možná také právě proto. Jsme také zklamáni tím, že se téměř nezmiňuje eh, dramatický posun Turecka směrem k občanské válce. To je jedna z našich obav. A další byla před chvílí Eh, zmíněna, eh, jsme eh, také proti celní unii. Ano, tak teď po té, co hovořili stínoví zpravodajové, tak dám každému jenom minutu, protože potom musíme hovořit také o mm, situaci v Latinské Americe a potom budeme hovořit o Bosně a Hercegovině, takže prosím pěkně pouze minutu. Nejprve má slovo pan Ford. Děkuji vám, pane předsedo. Evropská unie je unie hodnot a Turecko eh, nerespektuje ani jednu z těchto hodnot. A ještě významnější je, a to je to nejhorší, že Turecko vůbec nerespektuje Eh, hodnoty eh, i ostatních, i našich, eh, i členů Evropské unie. Víte, jaký problém máme na Kypru. Máme tady potíže se vztahem kyperských Turků a kyperských řeků, protože Turecko nerespektuje eh, sepsání přísl a do, podepsání příslušného protokolu. Takže já jsem také proti obnovení celní unie a chci se zeptat, kde je solidarita ostatních členských států Evropské unie s Kyprem. Protokol se neaplikuje, co se týče kyperských občanů a náš premiér se snaží dělat všechno proto, aby došlo k nějaké dohodě, ale Evropská unie by měla naprosto jasně říci, že nedojde k žádnému řešení, pak že Turecko bude pokračovat eh, ve svých požadavcích a říci, že Turecko je jediným garantem, eh, co se týče Kyperské republiky. To je přece Evropská unie, která musí zajistit bezpečnost kyperských občanů. Další, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo paní zpravodajka a stínoví zpravodajové odvedli podle mého názoru dobrou práci a naprosto přesně tady popsali, co se děje v situaci s lidskými právy v Turecku, ale bych velice rád zmínil zejména jeden bod, který už tady tedy zazněl, ale chci opakovat. Evropská komise se v současné době pokouší dát takový druhý dech celní unii s Tureckem. Proč? obnovit ji tedy. Proč? Proč je najednou tady takový zájem? Je zatím zřejmě určitý hospodářský zájem určitých zemí Evropské unie. Jaká je tedy zpráva, jaké je poselství, které vyšleme směrem k Turecku? To je riziko. Podívejme se, jakou hru tady hraje Erdogan, který je každý den tvrdší a tvrdší. Eh, to komise prostě nemůže dělat, obnovit tuto dohodu. Děkuji vám a další, prosím. Thank Děkuji, a chci také poděkovat Katy a ostatním, kteří se zapojili do vzniku této zprávy. A je opravdu důležité, aby parlament eh, vyslal velice jasný, výrazný signál. A nejde jenom o zprávu na adresu pana Erdogana, ale je zde hlavně pro turecký lid, se kterým jsme solidární, protože oni naši solidaritu potřebují, my s nimi solidární jsme a ta solidarita zahrnuje výraznou kritiku diktátorství Erdogana. Nedochází jenom k porušování koranských kritérií, ale i celé řady dalších práv, a pokusům umlčet každého. A nezmiňuji zde ani mučení, i zabíjení, kterému dochází v místech, kde jsou vězni a vláda o tom mlčí. Minulý týden Erdogan měl rozhovor v portugalské televizi a v podstatě novináře osočil, eh, že když novinář hovořil o tom, že Erdogan zneužil eh, ten pokus o převrat, eh, že tento novinář naslouchá teroristické propagandě a to je něco, proti čemu bychom rozhodně měli vystoupit. Mm. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vztahy mezi Evropskou unii a Tureckem existují již dlouhou dobu. Celá desetiletí jedná se prostě ubídnět o něco jako rakoviné bojení. Tady nedochází k vůbec další, k žádnému zlepšování. Je třeba, aby se jasně ukázalo, jaké cíle jsou Evropské unie a to, co vidíme, co Turecko nechce, ale my tady prostě nic neřešíme. Stále se pokračuje ve stejném duchu. Já si myslím, že zpráva jde dobrým směrem, ale přitom Evropská unie pokračuje ve své politice pštrosa, eh, strkajícího hlavu do písku je třeba, aby Evropská unie prostě změnila politiku vůči Turecku, které tady ohrožuje Kypr, ale eh, dochází tady k opaku. Reálná politika vůči Turecku musí být tvrdou politikou, neoblomnou. Musíme okamžitě přestat posílat finance Turecku, jinak nedospějeme k žádnému pokroku. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát, děkuji, pane eh, pan Marvidvis. Děkuji vám, pane předsedo. Když srovnáme, porovnáme tuto zprávu se zprávami z minulosti, domnívám se, že zpravodajka se nacházela ve velice obtížné situaci. A domnívám se, eh, že tento text je skutečně má přímou úměru k realitě. Eh, ale chci se zeptat na jednu věc, paní Pěry. Proč došlo k modifikaci embargu Evropské unie, co se týče prodeje zbraní Turecka po té, co rozhodlo Rakousko a Německo v této oblasti? Proč tedy toto, pardon, nebylo zahrnuto eh, ve zprávě? Proč tam není o tom žádná zmínka? Eh, máme tady určité povinnosti, zejména co se týče Kypru, zejména se jedná o tu významnou otázku evropských povinností. Je třeba, aby se respektoval evropský právní stát. To není e, politická otázka, e, zároveň otázka celní unie, otázka hrozeb vůči hospodářské zóně Turecka. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, já budu velice stručný. Já zaprvé chci velice poděkovat paní zpravodajce za vynikající práci, která byla velmi komplikovaná, eh, kterou vede již několik let tady v parlamentu eh, s skupinou poslanců, kteří velice usilovně pracují. Za druhé domnívám se, že kompromisní návrhy nám umožňují vyslat naprosto jasnou zprávu a signál turecké vládě, protože zpráva jasně říká, že pro Evropský parlament se skoncovalo s business as usual, protože to, co se stalo minulý rok a zejména tato ústavní reforma za extrémních podmínek, kde za nespravedlivé kampaně eh, skutečně dosáhla svých mezí. A sdílím toto všechno, ale teď je třeba, abychom společně uvažovali o tom, jakým způsobem můžeme ovlivnit politický dialog zda budeme moci mít nějaký jiný třeba, třeba druh dialogu. A musíme tady také zvažovat, jak tady používat fondy. Možná ty bychom mohli použít pro vedení dialogu Eh, a znovu říkám, je třeba zmrazit vztahy, dojde-li k přijetí nezměněné ústavní reformy. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan Popovský. Thank you very much, uh, chair. Děkuji vám, pane předsedo. My také vítáme úsilí zpravodajky a stínových zpravodajů pokryt všechny základní výzvy vztahu EU-Turecka vyváženým způsobem, jak také ukazuje celá řada pozměňovacích návrhů ke zprávě. Sdílíme celou řadu obav, které jsou součástí zprávy. Vyjádřili jsme je při různých příležitostech, zvláště otázka svobody slova, eh, nezávislosti soudu, základních práv. Také jsme znepokojeni zhoršením situaci v eh, otázce svobody projevu, uvěznění novinářů, akademiků, obhájců lidských práv. A například šéf Amnesty International v Turecku a také ten z který už byl zmíněn v diskusi a také byli eh, zatčeni poslanci tureckého parlamentu při eh, aplikaci protiteroristické legislativy. A tato máme ze zprávu komise o Turecku z roku 2016 a zpráva tedy řeší i nejnovější události. Nicméně nadále no Turecko je jeden z našich nejbližších a nejdůležitějších partnerů. Chceme, aby Turecko bylo Evropě blíže a aby se naše cesty tolik nerozcházely. A to e, také sdělil e, předseda Juncker a předseda Tusk 25. května při jednání s Erdoganem. Už se to zmiňovalo. Přestože se odehrála nebo na, eh, naplánovala řada eh, setkání na vysoké úrovni, měli bychom se zaměřit na ty věci spolupráce, kde máme společný pohled na věci, například v otázce energetiky, eh, také otázce migrace, fondu pro uprchlíky a migraci. Potom zde máme diskusi o novém mandátu, nebo diskusi o, o mandátu v souvislosti s obnovením e, celní unie, o které se bude jednat na radě. A já doufám, že tedy naše intenzivní vztahy budou nadále pokračovat, ale znamená to také intenzivní monitoring vývoje situace v Turecku a také otázku implementace e, ústavních e, změn. Děkuji mnohokrát, děkuji vám všem za to, že jste dodržovali čas. Zítra budeme hlasovat o této zprávě a na červencovém plénu se bude hlasovat v plénu. Prosím, děkuji. Děkuji mnohokrát. Dovolte, abych pouze rychle zareagovala na některé připomínky, které zde zazněly. Když se jedná o otázky celní unie, dohodu, které jsme dosáhli, bude stejná dohoda, kterou, které již bylo dosaženo, když výbor Afet diskutoval o svém postoji eh, v případě odmítnutí. Zůstalo to tady nezměněno. Víme, že je tady otázka Kypru a kyperská vláda, kteří nesouhlasí Víme, že GUE a zelení s tím nesouhlasí, ale velká většina už to odhlasovala, čili najednou prostě nezměníme eh, postoj výboru pro zahraniční záležitosti v této otázce. A já se skutečně jsem přesvědčena o tom, že jediný vliv můžeme mít prostřednictvím ekonomiky a to je jediná příležitost tedy a proto si myslím, že bychom měli otevřít vyjednávání o celní unii, ale je jasné, že mohou být uzavřena teprve v případě, kdy bude jasno, že Turecko to bude implementovat zase stejným způsobem vůči všem 28 členským státům. E, já velice souhlasím, co řekl můj kolega Hači Georgius o Kypru. Samozřejmě každý potřebuje, aby bylo dosaženo úspěchu v této otázce. My všichni doufáme, že ta vyjednávání, která se, jednají na nej, která se konají na, nej, na nejrůznějších úrovních a která budou opětovně zahájena v Ženevě koncem měsíce, dospějí k nějakému úspěšnému výsledku. Zmiňujeme ve zprávě, že tady prostě nehrajeme na slepo, stále ještě jsme ve vyjednávání, neříkáme, kdo je vinen, snažíme se povzbuzovat tento proces a nezahrnuli jsme do zprávy žádný text, který eh, by ještě nebyl jaksi v otázce, která ještě nebyla vyřešena. A ve vyjednávání s vaším kolegou Vadero jsme, domnívám se, dosáhli velice dobré dohody právě ve všech těchto záležitostech. Já nemám pocit, že bychom využívali nějaký měkký jazyk vůči Turecku. Myslím si, že hovoříme naprosto jasně, co se týká o zatýkání členů parlamentu, novinářů, zbraní, situace ve vězení a situaci ve vztazích se Saudskou Rabi. A důvod, proč, se nezmi, proč to nenazýváme občanskou válkou, je proto, že většina tohoto parlamentu uznává PKK jako teroristickou organizaci. A musí nám být jasné, že v okamžiku, kdy to budeme definovat jako občanskou válku, tak eh, to bude něco, co se nebude jaksi vztahovat na PKK. Tento rok jsme opět velice dávali pozor na tuto situaci Eh, absolutně uznáváme eh, tu obtížnost situace, ale myslím si, že obča- používat slovo občanská válka, to by nezrcadlilo většinový názor tohoto parlamentu. Kdo je za pučem? O tom jsme hovořili strašně dlouho. Hovořili jsme o tom, že tento parlament, mm, tomuto parlamentu nepřísluší role soudce a nemůžeme říkat, kdo byl či nebyl za tím pučem. A proto mm, jsme v rámci vyjednávání o pozměňovat pozměňovacím návrhu formulovali ten kompromisní návrh, který tam je. A to si myslím, že to je skutečně linie, kterou by parlament měl zastávat. A teď se ještě podívám. Eh, prosím pěkně, blížte se k závěru, říká pan předseda. Samozřejmě v tomto parlamentu my bychom chtěli, aby se Turecko přiblížilo Evropskému parlamentu. My je nechceme jaksi odpuzovat a odstrkovat, ale myslíme si, že určité akce musí mít své následky, jinak přijdeme o naše věrohodnost. Je jasný rámec vyjednávání, a když dochází ke ústavnému porušování lidských práv a nedodržování korenských kritérií, musí se to prostě projevit. Děkuji mnohokrát. Děkuji. E, jistě budeme mít ještě e, pardon, to, tímto uzavírám tuto debatu a teď jdeme k dalšímu bodu a to je druhá rozprava o zprávě z vlastní iniciativy týkající se vztahu Evropské unie a Latinské Ameriky. Náš kolega López ze politické skupiny socialistů a demokratů je zpravodajem. Bylo předloženo 258 pozměňovacích návrhů a došlo eh, ke jednání o těchto pozměňovacích návrzích se stínovými zpravodajem a z toho vzešlo 27 kompromisních návrhů. A teď má slovo pan zpravodaj. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Prosím pěkně, eh, udržte klid v sále. Prosím, děkuji vám, děkuji pane předsedo. Pravdou je, že už jsme měli první výměnu názoru a dnes vám dám jenom stručný přehled o těch více než 258 pozměňovacích návrhů, eh, které předložila celá řada stínových zpravodajů i poslanců, kteří se zajímají o tuto zprávu obecně. Můžeme říct, že kompromisní návrhy skutečně zlepšily a doplnily zprávu. Naším zájmem je dospět k širokému konsensu eh, ve ke zprávě a zároveň uznáváme, že tady jsou určitá specifika v jednotlivých státech, určité prvky, eh, které představují určité země, ale i tady chceme dospět ke kompromisům, to je nezbytné, ale chceme zachovat tu filozofii prvního zpravodaje a prvního rámce. A to jest, že tato zpráva by měla podpořit, intenzifikovat eh, další prohloubení vztavů Evropské unie s Latinskou Amerikou. To podpořili všichni stínoví zpravodajové a zároveň je to zpráva, která se velice soustředí na nástroje prohlubující eh, tyto vztahy a soustředíme se na e, výzvy, kterým čelíme společně v symetrické horizontální podobě. Čili nechceme tady hovořit o povinnostem druhého regionu, ale hovoříme o tom, jakým způsobem můžeme zlepšit naše vzájemné vztahy a jak my můžeme pomoci mezinárodnímu společenství. Jak jsem řekla, je tady celá řada pozitivních e, návrhů, které zlepšily zprávu v těch kompromisech eh, chceme eh, tady zavést určit určitý harmonogram pro eh, dohody, o kterých se vyjednává. Hovoří se také nejenom o problémech regionu. Tady tomu chceme dát takovou horizontální perspektivu, jak už jsem řekl. Také tady eh, jsou komentovány určité specifické případy v některých zemích eh, a v tomto parlamentu už jsme hovořili o vztazích a eventuálních dohodách s nimi. Očekáváme především, že v příštích týdnech budeme schopni dospět k širokému konsensu pro mm, dobrý užitek a dobrý smysl této zprávy. A dovolte, abych poděkoval všem stínovým zpravodajům. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan Luis de Grandes. Až samozřejmě si najde čas. Děkuji vám, pane předsedo. Telefon vždycky zazní v tu nejnehodnější dobu. Eh, těší mě, že mohu říci, že přístup eh, zpravodaje eh, je výborný a mm, postupujeme skutečně v užitečné spolupráci velice důstojné spolupráci. V těch kompromisních návrzích ještě nebyly některé z nich jaksi uzavřeny, ale vidíme, že tady skutečně byly zohledněny naše pozměňovací návrhy. Nalézáme tam znovu naše pozměňovací návrhy a proto chceme dále prohloubit naši diskusi k této zprávě. My sdílíme názor zpravodaje, že eh, my nemáme žádnou legitimitu, abychom prostě dávali nějaké lekce našim partnerským vztahům Latinské Americe. Jedná se skutečně o rovnoprávný vztah eh, kde chceme eventuálně dávat dobré rady, ale nikdy nejednat se vstyčeným ukazováčkem. Eh, ale je Třeba samozřejmě definovat spolupráci na společných hodnotách. Eh, zejména se jedná také o ten, ví, o ten přínos spolupráce celého regionu Evropské unie a Latinské Ameriky za sdílení společných zájmů, nejenom demokracie, respektování lidských práv, solidarity, eh, státu, právního státu. To jsou hodnoty, které je třeba sdílet a je třeba skutečně to zakotvit do dohody, aby tyto hodnoty se sdílely. Proč by měla být Latinská Amerika mm, e, naší prioritou, protože je také významná ze strategického důvodu. E, je také nezbytné, aby pokročila otázka sociálních práv, ale tady došlo k určitému pokroku v tomto desetiletí, zejména co se týče vývoje veřejných politik. Je třeba lépe chránit zranitelné skupiny obyvatel. A tyto všechny záležitosti sdílíme i my. A to si myslím je dobrá definice. To jsou všechno hodnoty, které sdílíme i v našem parlamentu. V tomto smyslu eh, také vítáme mm, výzvu ke spolupráci v oblasti výzkumu, boje proti pašování drog, proti korupci a také je třeba zohlednit takové zásady jako zásada právního státu, boj proti organizovanému zločinu, eh, zvyšování diverzi, snah o diverzifikaci hospodářství. To všechno jsou zájmy, které by nás měly sjednocovat. Proto eh, tento region je pro nás tak významný. Protože eh, chceme, aby se zlepšil stav společnosti. Eh, v tomto regionu. A to všechno se odráží ve zprávě. Eh, dospěli jsme právě k tomu, že všechno toto bylo zohledněno v kompromisních návrzích. A ještě bych rád řekl, že se tady také eh, zobrazují naše obavy týkající se Venezuely. Eh, nestačí jenom konstatovat obavy, naprosto jasným způsobem vidíme, že se tam zhoršuje situace v oblasti lidských práv i sociohospodářská situace. Je nezbytné, aby tady došlo eh, k plné rekonst, k obnovení fungování parlamentu. Čili je třeba dosáhnout mnoha věcí. Já jsem rozhodně neměl pochyby o tom, že to bude velká práce, ale těší mě, že naše návrhy byly zohledněny. Očekávám, že také ještě budeme hovořit o Kubě a nalezneme společné řešení. Jinak chci velice poděkovat panu zpravodaji, pan předseda se snaží ukončit řečníka. Děkuji vám mnohokrát. Ano, jak již jsem řekl, eh, Čeká nás ve čtyři hodiny významná návštěva, takže prosím pěkně dodržujte ty tři minuty. Prosím další stínový zpravodaj. Velice stručně. Práce Javiera je mimořádně pozitivní, jeho přístup je stejně výborný jako jeho práce. Já jsem si naprosto jistý, že dospějeme k dohodě. Děkuji. No to ti děkuji mnohokrát skutečně za tvou stručnost. Teď jsem tedy na řadě já já chci také velice poblahopřát. Zpravodaj udělal vynikající práci, protože se skutečně snažil uspokojit celý svět, tedy všechny, které všechny mm, pozměňovací návrhy se snažil zahrnout do vyjednávání těch kompromisů. My si uvědomujeme, jak důležité je posuzovat celý region, ale také specificky jednotlivé země a hovořit o eventuálních problémech tam. Proto děkuji mnohokrát a Eh, myslím si, že dospějeme k rovnovážné zprávě. A nyní si myslím, že slovo má pan Brok. Ne, tak, to, tak pan Salafranka. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych rád řekl, že děkuji mnohokrát panu zpravodaji za jeho velice konstruktivní postoj. Eh, práce na této zprávě eh, vedla nás všechny v zájmu zdůraznit ten význam strategického partnerství a Eh, také, co se týče mých pozměňovacích návrhů, eh, byla zahrnut ten význam, o který mi jde, o ten strategický význam, například Evropská unie Brazílie, Evropská unie Mexiko. Chceme hledat také nový status Argentinou a důležité abychom také zohlednili naléhavost jednotlivých dohod, například s Chile, s Mexikem a s dalšími zemi Mercosuru. A také je významné potrhnout všechno to, co se týče podpory návrhu komise o novém koncensu v oblasti rozvojové pomoci a proto chci velice poděkovat panu zpravodaji, že zohlednil mé pozměňovací návrhy. Děkuji mu za jeho výborný, konstruktivní přístup a očekávám, jak řekli i ostatní stínoví zpravodajové, že dospějeme k výborné zprávě, kterou bude moci tento parlament většinou schválit. A teď dostává slovo pan Miramon. Mikrofonu. Ano, já chci poděkovat panu Lópezovi za jeho integrující přístup, za skutečně jeho laskavost a ochotu přijmout naše pozměňovací návrhy. A e, neměli jsme problémy. A já jsem ale podal některé pozměňovací návrhy a myslím si, že závěrečný text by měl ještě více zohlednit to, co řekl Luis de Grandes a sice, že latinoamerické země by měly být přirozenými partnery Evropské unie, už co se týče mezilidských vztahů, tradičních vztahů mm, k jednotlivým státům. Mm, a já znám velice dobře mm, tento region a jenom jsem chtěl požádat pana zpravodaje, pana Lopéze, aby si uvědomil naléhavost mého návrhu, co se týče vyškrtnutí pozměňovacího návrhu 57. Eh, eh, a protože tady již není žádný jiný řečník, tak pan López dostane příležitost, aby zareagoval, než přejdeme k dalšímu bodu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl jsem velice poděkovat za příspěvky svých kolegů, jak stínových zpravodajů, tak poslanců, kteří hovořili a kteří tady zdůrazňovali ten konstruktivní duch našich jednání v posledních týdnech. No a teď několik poznámek k tomu jak to vyjádřil již Luis de Grandes, pan poslanec Luis de Grandes, o co jde v této zprávě zdůraznit relevantnost společných hodnot. Za prvé. Za druhé, společný program, společnou agendu, společné úlohy v rámci zbližování se zemí v mezinárodním kontextu a společného postupu. A za třetí, hovořit o nástrojích, které by umožnily posílení těchto vztahů. Co se týče připomínek, které tady teď zazněly, ano, Latinská Amerika, Evropa jsou zcela jistě jsme dobrými přáteli, ale důležité je, abychom byli ještě většími spojenci na mezinárodní scéně, protože to jsou dvě různé věci. A proto jsem zahrnul ty pozměňovací návrhy, a to už byl úmysl v tom prvním návrhu zprávy, také společný boj proti klimatickým změnám, e, snažit se o podnícení hospodářského růstu, podporu právního státu, e, dobré situace v oblasti lidských práv. To je prostě mezinárodní agenda, kterou sdílíme. A dnes je potřeba, aby zaznívaly jasné hlasy, abychom měli silnou alianci v této oblasti. Počínaje OSN, eh, různými hospodářskými vztahy je třeba, aby v Latinské Americe se hájily stejné hodnoty jako v Evropské unii, že? A je třeba tedy jít roku v ruce s Latinskou Amerikou a to je v dnešním kontaktu daleko důležitější než kdy jindy. A samozřejmě také některé významné prvky v obraně eh, a také ve spolupráci našich institucích. Jedná se také o dobrou zprávu věcí veřejných. E, v jednotlivých zemích samozřejmě jsou různé charakteristiky než u nás v zemích Evropské unie, ale máme také řadu společných věcí. Také co se týče obrany a bezpečnosti, máme tady různá specifika v našich zemích i v Latinské Americe, ale ty základní věci jsou obdobné. A také jsem chtěl znovu poděkovat za příspěvky pana poslance Salafranky a za jeho expertízu, za jeho znalosti tohoto regionu. A On pracoval na obdobné zprávě a nám jde teď o to, abychom samozřejmě zlepšili zprávu i na základě jeho připomínek a samozřejmě tu hrají roli určité věci, které jsou i ideologické, některé konkrétní věci a my se sna- budeme snažit dosáhnout co nejširšího kontextu v celém parlamentu, abychom si uvědomovali, abychom mysleli na to, pracovat tak, aby se nám podařilo získat podporu většiny a abychom také podporovali bilaterální vztahy a samozřejmě jsem si vědom toho, že máme určité otázky, které jsou poněkud komplikované. Ehm, tady jsou dva prvky, které souvisí například s konkrétními zeměmi, kde je třeba nalézt určitou rovnováhu v těch různých přístupech, ale parlament už v minulosti například našel svou cestou a v budoucích dnech jistě budeme ještě hovořit o té situaci na Kubě a o vztazích ke Kubě a jistě nalezneme také řešení. Děkuji mnohokrát za práci stínových stínových zpravodajů, protože oni se snaží zlepšit text toho návrhu. Všichni neseme a uvědomujeme si tu odpovědnost, abychom dosáhli širokého koncensu, abychom mohli vlastně povzbudit eh, tuto spolupráci, aby se přinesla i do mezinárodních vztahů a do mezinárodní politiky, zahraniční politiky Evropské unie. Děkuji mnohokrát, budeme hlasovat na AFETu 11. července 2017 a na plénu už se bude hlasovat v září. Děkuji. Takže tento bod můžeme ukončit a nyní eh, očekáváme návštěvu premiéra Bosny předsedou Rady ministrů Bosny a Hercegoviny. Vamos a... Přejdeme tedy eh, k dalšímu bodu našeho programu. Budeme pokračovat v našem zasedání. A dovolte, abych srdečně přivítal pana Zvězdiče, předsedu Rady ministrů Bosny a Hercegoviny. Pan Zvězdič je doprovázen paní velvyslankyní. Vítejte a panem eh, Libelovičem. Dovolte, abych tady také přivítal poslankyně a poslance Bosny a Hercegoviny, eh, kteří se účastní semináře, který sorganizoval Evropský parlament. Eh, srdečně vás všechny vítám. Tato diskuse je pokračování jiné rozpravy, kterou už jsme měli s ministrem zahraničí Igorem Nardakem v Dubnu za necelý měsíc se bude konat summit týkající se prohlubování hospodářských a dopravních vztahů se zeměmi východního Balkánu. A já bez dalších okolků dám slovo panu eh, Zvězdičovi. Prosím, pěkně máte slovo. Hmm, vážení zástupníci, poštované dámy i gospodo. Eh, Děkuji vám. Dámy a pánové, je pro mne velkou ctí a potěšením být opět mezi vámi a hovoří to integraci Bosny a Hercegoviny do Evropské unie. Spolupráce Bosny a Hercegoviny a Evropské unii a jednání o to, aby Bosna a Hercegovina se stala členem Evropské unie je naší prioritou. Rád bych řekl, že Rada ministrů Bosny a Hercegoviny, které já mám tu čest předsedat, se naprosto věnuje veškerým možným opatřením, eh, které by měla vyvrcholit alespoň tak si to přejeme do, v do Evropské unie, což by znamenalo demokratizaci naší země kde dochází k urychlování příslušných reform pro užitek všech občanů a národností žijících v Bosně a Hercegovině. Evropské orgány uznávají toto úsilí a také to zakotvili ve své zprávě z roku 2016. Bosna a Hercegovina také uznává úsilí Evropské unie, Evropského parlamentu pomáhat Bosně a Hercegovině při jeho cestě směrem k Evropské unii. Eh, eh, minulý měsíc eh, jsme hovořili s vysokou představitelkou SVČ a přednesli jsme naprosto jasné poselství které se odrází také ve zprávě pana komisaře Chana a také to zaznělo v březnu tohoto roku na radě. Rád bych řekl, že rok 2016 byl rokem nesmírně významným pro naši evropskou integraci. V únoru minulého roku jsme představili naši kandidaturu Radě pro obecné záležitosti, která se vyjádřila k této žádosti a požádala Evropskou komisi o názor. A 9. prosince minulého roku jsme také obdrželi dotazník ze strany Evropské komise. A co se týče všech indikátorů, byl rok 2016 nesmírně intenzivním ehm, rokem, kdy Bosna a Hercegovina byla vyzvána, aby zintenzivnila svou cestu směrem do Evropy. A mm, vlastně pouze za dva roky naše země dospěla mm, k této možnosti e, splnit mnoho podmínek, protože některé země, my jsme, očeká, my jsme vlastně už na to čekali sedm let a v posledních dvou letech to bylo dosaženo. <clears throat> už v roce 2008 jsme hovořili o našem přání a to bylo v době, kdy Bosna a Hercegovina neměli moc dobré vztahy s jinými balkánskými zeměmi s výjimkou Chorvatska a poté docházelo také k velkým blokádám i uvnitř země, ale my jsme se, nám se podařilo to překonat a proto rok 2016 je pro nás tak významný. Je to skutečně Evropský rok Bosny a Hercegoviny. Rada ministrů Bosny a Hercegoviny v tomto roce, v roce 2017, pokračuje se stejným úsilím, protože si uvědomuje, že tento rok bude rokem, který představuje největší výzvy jak administrativní, tak politické. A proto bych rád řekl, že tváří v tvář všem výzvám, kterým čelíme, jsme připraveni. Kromě toho máme také stejné ambice. Což je náš mandát abychom obdrželi statut kandidátské země do prvního eh, čtvrtletí příštího roku. To je velice ctižádostivé přání, ale myslím si, že je dosažitelné. Je to založeno na reálných podmínkách a počítá také se zkušeností států, které nás obklopují, abychom dosáhli tohoto cíle, potřebujeme profesionální i odbornou připravenost, abychom vyplnili ten dotazník Evropské komise a potřebujeme také koordinační mechanismus, který bude dokonale fungovat. Rád bych v tomto ohledu řekl, že veškeré orgány, které se budou účastnit koordinace, budou mm, de- detailně informováni a že splníme všechny administrativní podmínky a využijeme všechny dobré postupy, abychom eh, vyplňovali tento dotazník Evropské komise, protože ten poslední jsme vyplnili úspěšně. A nyní očekáváme, že dojde ke spolupráci na všech úrovní orgánů v Bosně a Hercegovině, protože všechny nám chtějí pomáhat. A ve skutečnosti doposud máme 20 tisíc stran odpovědí na těch tři tisíce a něco otázek, které jsme obdrželi z Evropské komise. Je to první fáze, jak jsem řekl, která vyvrcholila s úspěchem a teď jsme ve druhé fázi. Máme pracovní skupiny, které byly vytvořeny v rámci koordinace v těchto pracovních skupinách ehm, se odborně pracuje a doufáme, že tato práce pomůže odpovědět detailně na otázky komise. Na tento proces zřejmě vyústí eh, ve 25 tisíc stran odpovědí na otázky komise, ale abychom vyplnili těchto 25 tisíc stránek, samozřejmě budeme potřebovat určitý čas ale jak říkám, doufám, že to vše bude završeno v nejbližších měsících. Také se musíme soustředit na kvalitu odpovědí a ne jenom na rychlost odpovídání. Každopádně mm, dodržujeme doporučení ze strany komise při vypracovávání odpovědí. Jak už jsem řekl, očekávám, že v příštích měsících završíme tento proces tak, aby v prvním čtvrtletí příštího roku jsme mohli získat statut kandidátské země. Dámy a pánové, Bosna a Hercegovina se je naprosto oddaná mm, a odhodlaná splnit eh, dohodu o asociaci a k spolupráci. Máme celou řadu schůzí, které jsou zorganizovány za tímto účelem. Například jedna z nich byla zorganizována minulý měsíc v Sarajevu. Také Rada pro stabilizaci a asociaci začne pracovat příští měsíc v Bruselu. Co se týče eh, parlamentního rozměru, eh, první schůzka se uskutečnila v roce 2015 v Sarajevo a víme, že tady došlo k určitému spoždění od té doby. Především v otázce týkající se naší parlamentní komise či parlamentního výboru. No, tento parlamentní výbor pracuje a skutečnost je, že věříme, že vypracovali že tady dochází k pokroku v tom, aby byla zlepšena i ta parlamentní spolupráce. Určití hm, co se týče určitých zástupců tohoto parlamentního výboru, který není ještě, jejíž postoj není moc jasný, to bude vyjasněno v nejbližších měsících. To znamená, že bych rád připomněl eh, poslancům tohoto výboru, eh, jak významné je, abychom dospěli k jednotě týkající se také a k dohodě týkající se jednacího řádu eh, našeho parlamentu. Ve zprávě komise také zaznělo, že my jsme eh, zveřejnili dokument o tom, že jednotlivé instituce země i v oblasti Brčko zveřejní příslušné dokumenty. Bosna a Hercegoviny aplikuje a pokračuje v reformách. Je to balíček sociohospodářských eh, otázek a justičních reform a e, plní se to v rámci akčního plánu. Máme tady 34 opatření v rámci našich kompetencí, 18 z nich již jsme uskutečnili a e, na 17 z nich se ještě pracuje. Domnívám se tedy, že tato agenda reform v Bosně a Hercegovině co se týče rady ministrů, eh, to bylo stoprocentně splněno. Ale také si uvědomujeme, že pracujeme pouze dva roky a mm, to znamená, že vlastně, když jsme pracovali jenom dva roky a podíváme se na to množství práce, můžeme říci, že jsme z 80% splnili. Co se týče Republiky Srbské, tady došlo k 50% splnění. Domníváme se, že obecně agenda reform v Bosně a Hercegovině pracuje v souladu s akčním plánem stanoveném v harmonogramu a obecně můžeme říci, že tedy eh, v absolutní hodnotě eh, jsme již pokryli 50 požadavků. Co se týče veřejných platů, tady chceme zlepšit situaci, tak eh, chceme zlepšit systém daňový eh, zlepšila se ekonomická situace a výběr daní. V roce 2017 jsme vybrali eh, o, tento rok vybereme o 4% více daní než minulý rok. Eh, celý ten balíček reform způsobuje, že náš finanční systém je stabilizován E, stejně tak jako naše úvěrová situace. Pro rok 2017 máme pozitivní hodnocení. Chceme se také zlepšit v podnikatelské úrovni. V této oblasti pracujeme už dva, měs- dva roky a první výsledky jsou již vidět. Zvýšil se HDP o 3%, 2016 o 2,8%. A předpovědi? Eh, eh, které, které zveřejnila Světová banka minulý týden, ukazují na to, že tento rok se zvýší HDP o více než 3,2 V příštím roce by to mělo být více než 4 Konkurenceschopnost bosenských podniků se rovněž zlepšuje. Kromě toho se zvyšuje vývoz, což je indikátor zlepšení hospodářské situace v naší země. Ehm, a došlo ke zvýšení exportu v roce 2016. Jsme viděli rovněž zvýšení vývozu a snížil se rozpočtový schodek. Výsledky pro tento rok budou nejlepší za posledních 20 let. O 13 celkově se zvýšil vývoz, o 4 eh, do eh, zemí CEFTY a o eh, několik procent také do Evropské unie. Kromě toho jsme viděli, podle tedy výsledných údajů, že Eh, vzrostl význam exportu z naší země do Evropské unie. Zvýšil se turismus od roku 2015 o 21%. Také se zvýšil počet nocí, které trávili turisté v naší zemi. V roce 2016 jsme viděli jak zvýšení počtu turistů, tak zvýšení počtu nocí, které strávili turisté v hotelu. Máme tady obecnou tendenci zvýšení turistiky na 24 Pokračujeme v práci na energetické, eh, v energetické oblasti a také v automobilovém průmyslu, metalurgickém průmyslu, ve výrobě nábytku a podobně. Rada ministrů schválila balíček reform pro období 2017 až 2019. Jedná se o strukturální reformy které umožní zvýšení konkurenceschopnosti, zaručení makrofinanční stability a umožní rovněž zlepšení možnosti spořit, možnosti úspor. Rádi bychom se stali lídry v oblasti energetické, výroby energie a v řadě dalších průmyslových odvětvích a to by se mělo projevit také ve vysoce kvalitním vývozu. A na závěr bych rád řekl, že za posledních 20 měsíců vzniklo více než 10 tisíc nových pracovních příležitostí. Soustředili jsme se především na pracovní místa pro mládež, protože nezaměstnanost mládeže zůstává velkým makrofinančním problémem. Na tom tedy se snažíme velice aktivně pracovat. Dobré sousedství je zcela zásadní eh, pro mm, eh, uskutečňování zahraniční politiky naší země. Proto chceme ještě více spolupracovat se zeměmi našeho regionu. Proto jsme vytvořili eh, rámec spolupráce v, šest, v rámci těchto šesti balkánských zemí. V březnu tohoto roku jsem měl tu čest v Sarajevu přijmout nejrůznější lídry regionu, byl tam také pan komisař Hán a italští zástupci. A mm, tato setkání byla velice užitečná. Ovšem spolupráce zůstává zcela zásadní otázkou, především hospodářská spolupráce. Hospodářská spolupráce bude také tématem, o které, které se bude projednávat na příštím balkánském konferenci, která se bude konat v příštích měsících. V únoru jsme rovněž podepsali dohodu v oblasti dopravy, což je věc, která i symbolicky je nesmírně významné eh, a vlastně i tato dohoda eh, znamenala dohodu eh, mnoha lídrů balkánských zemí. A v Triestu budeme pokračovat ve spolupráci s našimi sousedy východních balkánských států, abychom završili ty projekty, eh, které budou definovány na samitu v Triestu kde tedy se sejdou země východního Balkánu, kde chceme znásobit naše úsilí nejenom schválit příslušné dokumenty, ale rozvíjet další opatření. Očekáváme, že také bude možno finančně podpořit naše projekty. V, minulých, v minulém roce jsme neměli žádný bosenský projekt, protože naše strategie ještě nebyla hotova v oblasti dopravy, ale nyní již jsme připraveni. Pracovali jsme na infrastruktuře dopravní, jakož i eh, na zlepšení situace v oblasti životního prostředí za plnění všech nezbytných podmínek pro to, aby naše země mohla dosáhnout na finanční podporu příslušnou. Schválili jsme také strategii v oblasti ochrany životního prostředí. A domníváme se tedy, že náš balíček reform a e, ta spolupráce v oblasti dopravy e, přináší pozitivní výsledky. My jsme v tomto případě předložili sedm projektů Mm, jednak v dopravě, v ochraně životního prostředí a v kultuře domnívá a doufáme, že budou zohledněny, že budou vzaty v potaz a že dojde k jejich podpoře také v Tristu na summitu a to bude nejlepší podpora mé země to, abychom zlepšili život našich občanů nad rámec regionální spolupráce. Také se snažíme zlepšovat bilaterální vztahy se zeměmi našeho regionu v rámci politického dialogu, zlepšení regionální spolupráce a provozování sousedství, dobrého sousedství a usmíření. Koncem roku 2015 jsme my na radě, se, pardon, v tomto roce se, jsme, ne, v roce 2015 se naše rada ministrů sešla se srbskými zástupci tomto roce jsme rovněž navštívili srbskou vládu a vládu Černé hory a v červenci zorganizujeme společné zasedání naší rady ministrů a chorvatské vlády v Sarajevu. Potom tady máme článek 15 dohody o stabilizaci. Jistě tento článek budeme respektovat. A v to, v tomto ohledu jsme rovněž spolupracovali s Černou horou. A i s Makedonií jsme podepsali dohodu v dubnu tohoto roku. Je tady významný prvek v bilaterálních vztazích rovněž. A to je definice hranic. Pracujeme s našimi sousedy na otázce, aby se respektovaly ty přeshraniční eh, přechody mezi Bosnou a Srbskem a Bosnou a Hercegovinou a počítáme s vyčerpávajícími informacemi a se stanovením akčního plánu, abychom mohli dospět k dohodě s oběma zeměmi hm, za respektování společných hranic a aby k tomu došlo co nejdříve v rámci vídeňské schůzky v roce 2015 jsme rovněž podepsali přeshraniční, eh, pardon, dohodu o hranicích s Černou horou. Toto všechno jsou pro nás nesmírně významná témata. Očekávám, že všichni naši přátelé evropští nám pomohou vyřešit definitivně tento problém hranic. Vážené dámy, vážení pánové, Bosna a Hercegovina eh, se také chce podpořit politiku spolupráce a obrany v Evropské unii, proto vítáme globální strategii Evropské unie v tomto tématu a budeme se snažit pomoci aplikovat tuto politiku v rámci možností, které nám tedy umožní náš statut Bosna Hercegovina, Evropská unie sdílí mnoho společných výzev a proto jsme odhodlani eh, spolupracovat v oblasti posílení bezpečnosti a demokracie v Evropě. My jsme dospěli k dohodě s Evropskou unii týkající se vytvoření rámce, kdyby se Bosna a Hercegovina podílela na, eh, řízení, na řešení krizí my jsme se obrátili na vysokou představitelku a kompetentní orgány v oblasti obrany a bezpečnosti. Nabídli jsme spolupráci a rádi bychom se účastnili těch misí. Bosna a Hercegovina je opravdu eh, odhodlaný partner a to, co činíme, je prohlubování oblasti bezpečnosti. My si uvědomujeme, jaké odpovědnosti v oblasti bezpečnosti máme. Bosna a, když Bosna a Hercegovina předsedala Radě Evropy, došlo ke schválení dokumentu k tématu terorismu a k tématu zahraničních bojovníků. Kromě toho došlo ke schválení dodatečného protokolu. Byli jsme šestou zemí, která ratifikovala tento protokol. A na závěr eh, vstoupí to v platnost 1. července tohoto roku. Bosna a Hercegovina je první zemí v regionu, která modifikovala trestní zákoník pro eh, trestání zahraničních bojovníků, kteří odcházejí z Bosny, aby bojovali v zahraničí. A také jsme schválili strategii pro potírání organizovaného zločinu a terorismu. Rád bych vás informoval o tom, že v Bosně a Hercegovině v roce 2017 nedošlo ani k jednomu případu, eh, že by zahraniční bojovník, který nějaký opustil Bosnu a Hercegovinu, rovnou šel bojovat jinam. V roce 2016 se nenavracelo tisíce zahraničních bojovníků ze Sýrie, tak jak to někteří tvrdili. Bylo jich pouze 46. Z 20 z nich běží proces a 20 z nich je kontrolováno silami veřejného pořádku Bosny. My také pracujeme, spolupracujeme s našimi bezpečnostními a spravodajskými službami a za první tři měsíce tohoto roku máme od nich zprávu, že nedošlo ani k jednomu zahraničnímu bojovníku, který by opustil Bosnu a Hercegovinu našeho bojova do zahraničí. Nyní budeme aktualizovat naše protiteroristickou strategii pro lepší eh, prevenci v oblasti radikalizace a extremismu a budeme spolupracovat s dalšími zeměmi, abychom mm, spolupracovali eh, v boji proti této světové výzvě a světovému nebezpečí. Rovněž se snažíme bojovat proti praní špinavých peněz. A vytváříme kapacity a mechanismy pro rychlou identifikaci nelegálních aktivit v rámci eh, v oblasti terorismu a také se snažíme, aby velice rychle došlo k eh, aplikaci trestního práva proti ter- případným teroristům. schválili jsme akční plán a e, doufejme, že budeme škrtnuti z tohoto seznamu Fatua. E, rozvíjíme dále iniciativu dialogu nejenom na vysoké úrovni, ale i na nižších úrovních mezi Evropskou unii a zeměmi východního Balkánu, aby se posílila bezpečnost v celém regionu, aby se zdvojily mechanismy spolupráce. A na závěr bych vám rád řekl, že Bosna a Hercegovina bez pochyby dozná uznání eh, eh, ze strany Evropské unie, které podniká na své cestě směrem k Evropě. Přátelé, společnost Přátel Bosny a Hercegoviny již vlastně funguje rok. rok. Eh, I Evropský parlament pokračuje ve své podpoře mé země a eh, jistě k tomu dost, to tak bude i v budoucnosti. organizujeme celou řadu společných akcí, nejenom k politickým tématům, ale k aktuálním tématům, k tématům, kde Bosna a Hercegovina by mohla být více prezentní, například v oblasti kultury, protože máme obrovské bohatství eh, v našich tradicích a v našem kulturním dědictví. A bez pochyby naši pracovníci v oblasti kultury mají velký imič, velkou reputaci eh, v ostatních zemích Evropy. Jedním z významných projektů je muzeum, které je um, určitým um, projektem solidarity spolupráce umělců v posledních 20 letech mé zemi. Reforma byla rovněž uskutečněna ve volebním právu. Všichni si uvědomujeme v Bosně a Hercegovině, jak významná je tedy reforma volebního práva. Volebního zákona, promiňte také e, si uvědomujeme ty konkrétní případy a selhání, na které se upozorňovalo ze strany Evropského soudu pro lidská práva. Také potřebujeme a musíme e, reagovat na e, rozsudky Evro- soudu ve Štrasburku. A je třeba Eh, implementovat tato rozhodnutí. Jedná se o to, že tento systém tří národností by se neměl aplikovat ve volbách, aby se zamezilo diskriminaci. Eh, pakliže Sejdič Finči, tedy tento rozsudek, nebude aplikovan, došlo by k porušení dohody o lidských právech a k porušení požadavků eh, Štrasburského soudu. My bychom si přáli, aby volební zákon tuto situaci změnil, ale eh, je třeba, jak už jsem řekl, respektovat rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. A to samozřejmě přesahuje rámec vnitrostátní situace, ale je třeba respektovat toto rozhodnutí. Jak už jsem řekl, e, my budeme pokračovat v těchto reformách e, za e, respektování, jak už jsem tady řekl, rozhodnutí příslušných soudů ze Štrasburku. Bosna a Hercegovina chce zdvojnásobit naše úsilí, abychom splnili veškeré podmínky, k nímž jsme se, k jejich splnění jsme se zavázali na naší evropské cestě. Nejdůležitější z hlediska reform je aplikovat eh, rozsudky Štrasburského soudu. To je zcela zásadní věc protože my chceme být součástí evropské rodiny, založené na stejných hodnotách, lidských právech a dalších hodnotách, které jsou zdůrazňovány i v politice rozšiřování Evropské unie. Chceme uskutečňovat všechny nezbytné reformy proto, abychom se mohli integrovat do Evropy pokračovat v dohodě o připojení a stabilizaci a to bude priorita naší institucionální práce. Rád bych zdůraznil odhodlanost Rady ministrů Bosny a Hercegoviny k tomu, abychom splnili veškeré podmínky, které by umožnily evropskou integraci pro blaho všech občanů Bosny a Hercegoviny. Občané Bosny a Hercegoviny Eh, očekávají, že se staneme kandidátskou zemí a doufáme, že nedojde k dodatečným podmínkám, protože to by mohla vyvolat také eh, určité neblahé nálady v naší zemi. Chceme spolupracovat společně na dosažení tohoto společného cíle. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, dovolte, abych tady ještě jednou přivítal eh, i hosty, kteří se účastní semináře, který zorganizoval Evropský parlament. Už jsem přivítal poslance a poslankyně Bosny, Hercegoviny, eh, Maroka, Miramaru, Nigérie, Peru, Tanzánie, Turecka a panafrického parlamentu. Všechny srdečně vítám a nyní začneme tedy s kolem otázek a nejprve dostává slovo první poslanec. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Je to skutečné potěšení vidět vás na našem výboru. Rád bych vám poděkoval za to konzultativní schůzku, kterou jsme měli v Sarajevu před deseti dny a když jsem byl já a můj kolega ze skupiny, politické skupiny socialistů. Vy jste v Sarajevu eh, již slyšel naši naprostou podporu pro všechny nezbytné kroky pro to, aby se eh, Bosna a Hercegovina přiblížila ještě více Evropské unie. Vy jste vyvinuli skutečně enormní úsilí v tomto roce, ještě daleko intenzivnější než v minulých letech. Já osobně vám k tomu blahopřeji a myslím si, že je skutečně třeba povzbudit takové reformátory, jako jste vy, abyste pokračovali v takové práci a abyste jaksi odolávali určitému vnímání, ke kterému tady docházelo, jakoby rytmus reform byl zpomalen, e, ale já vidím, že vy jste nesmírně odhodlaný k tomu, aby se v reformách pokračovalo. Paralelně také s prácí na odpovědích na ty otázky, které poslala Evropská komise, protože já vím, že vy chcete stejně tak jako my, aby Bosna a Hercegovina záhy obdržela ten titul kandidátské země. Politický leadership, politické vedení je nesmírně důležité, zejména i v práci na odpovědích na těch na ty otázky komise je třeba vždy hledat kompromisy a já jsem viděl také tu možnost, když jste nám umožnil uh, e, diskuzi v Sarajevu, byli jsme také v, Banal, v Banjaluce a e, sešel jsem se s Igorem Cenovem, který je ministrem zahraničí země. Sešel jsem se s kolegy e, z parlamentu Republiky Srbské i s parlamentem Orikem A, e, a vysvětlil jsem mu, že i on je součástí toho procesu. Není jediný. Nemůže být on jediným partnerem ve vyjednávání, ale zapotřebí, aby byl zapojen, aby byl také aktivní uh, v tomto procesu, zejména v té důležité akci, což je práce na odpovědích na ten dotazník. Já jsem velice spokojen, že tu vidím kolegy z parlamentu, protože bohužel máme problém právě s našimi parlamentními kolegy. Už dva roky se snažíme ale stále ještě jsme nedospěli k žádnému výsledku a já tady chci ho eh, zejména hovořit na adresu kolegy Tadyče. Pojďme překonat ty překážky, eh, které stály v cestě tomu, abychom si normálně vyměňovali názory. Doufám, že pan Tadič změnil svůj názor a doufám, že tato překážka byla tedy překonána, abychom se mohli pravidelně setkávat, abychom se především mohli, abychom mohli naslouchat tomu, co mají na srdci naši kolegové. E, my samozřejmě nechceme e, vnucovat naši autoritu. Mm, e, samozřejmě bychom rádi využili této vynikající příležitosti, abychom si abychom provozovali výměnu názorů a mohli tedy překonat překážky, které ještě stávají. A já mám jednu otázku. Jaký by byl pro vás, pane předsedo, ideální scénář v práci na odpovědích na ten dotazník komise? Kdy si myslíte, nebo kdybyste byl spokojen, kdyby byl hotov ten uh, dotazník, lépe řečeno odpovědi na tento dotazník. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pan Pisula. Hvala gospodine predsjedavajući. E, doista i ja se radim što smo danas ovdje u Děkuji vám, pane předsedo. Jsem velice rád, že jsem přišel pan Denis Zvizič a jsem také rád, že mezi těmi dvěma setkáními uběhl pouze jeden týden, takže nedávno jsem ho s panem Predou navštívil v Sarajevu a nyní zde můžeme pokračovat v našem dialogu. Dovolte mi tedy nejprve, pane předsedo, vám poděkovat za to, že jste prezentoval zde dobré ukazatele o vaší vládě, a což poukazuje na to, že Bosna Hercegovina může fungovat dobře, že zde může nastávat pokrok, i když jsou zde velice komplikovaná, je zde velice komplikovaná politická situace. A Evropský parlament je velkým přítelem bosné a Hercegoviny. Víte, že zde máte své přátelé, kteří chtějí, aby Bosna a Hercegovina překonala své interní a externí problémy. A také, aby zde e, Evropská unie měla větší pochopení pro evropské ambice Bosny a Hercegoviny. Ale musíte také pochopit, že dynamika postupů v roce 2015 a 16 se první polovině roku 2017 do jisté míry oslabila. Já bych se vás rád zeptal na dvě věci, které jsou podle mého názoru důležité pro úspěch reform, které v Bosně a Hercegovině reprezentujete. A sice první věc je fenomén který se týká mnoha zemí mezi Baltem a Balkánem. Hovoří o tom jasná čísla, to je ten takzvaný brain drain, odchod té nejproduktivnější části populace do jiných zemí, což má demografické i politické dopady. Protože od 90. let minulého století vlastně více než 23 milionů lidí odešlo z té uvedené oblasti směrem do západní Evropy. Máte v této souvislosti nějaké relevantní informace týkající se po válečné situace v Bosně a Hercegovině? A vy ve vaší funkci předsedy Rady ministrů máte na mysli nějaká opatření, která by mohla zastavit nebo oslabit odchod mladých úspěšných lidí z Bosné a Hercegoviny? Protože kdo ponese všechny reformy, když lidé odejdou, a zvláště když odejdou mladí lidé? A druhá otázka se týká sociálního dialogu v Bosně a Hercegovině. Všechny úspěšné reformy musí totiž zohlednit také sociální partnery, tak aby zátěže reform byly distribuovány rovnoměrně. Můžete nám tedy něco říci k vašemu sociálnímu dialogu? A rád bych vám také chtěl veřejně poděkovat za vaše pozvání a podporu. E, po dvou letech e, se tedy e, podařilo odblokovat ten postup vzniku společné meziparlamentní komise. Děkuji. Děkuji mnohokrát a moc vás prosím, abyste byli struční. Pan Radoš. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče.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 i, i, i financijskih e, pitanja, prikupljanja poreza i tako dalje. No, naravno, puno još toga ima učiniti podatak koji ste iznijeli da je samo 58% uvoz pokriven izvozom govori o tome da e, je Bosna i Hercegovina uvozno visoko ovisna zemlja, što govori zapravo o maloj proizvodnji i to je pitanje koje se svakako treba, treba rješavati.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 ali on zapravo govori o tome u kojoj mjeri je zapravo Bosna i Hercegovina sposobna funkcionirati, jer to je način kako se donoše odluke, ne samo u pogledu ovih pitanja, nego i inače. Pa me zanima kako funkcionira taj koordinacijski mehanizam i koje su perspektive njegovog funkcioniranja u drugim fazama pristupanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji. Hvala lijepa. Muchas gracias. Eh, le doy la palabra a la señora Fallón. Paní Fajon. Um, Najprve vás lepo pozdravljam v um, Evropskému parlamentu. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi, abych vás také přivítala zde v Evropském parlamentu. Vy jste zmínil několik ambiciozních kroků Bosné a Hercegoviny na cestě do EU. Chci říci, že máte naši plnou podporu nás poslanců Evropského parlamentu. Možná bych navázala na to, co říkal pan Preda. Těší mě, že zde bude spolupráce mezi poslanci. Mělo by k ní dojít co nejdříve. Někdy mám pocit, že zde chybí transparentnost na straně bosenských orgánů. V souvislosti s tím, jak je zapojen parlament, týká se to i médií, akademiků a podobně. Téma transparentnost. Před eh, určitou dobou poslanci Evropského parlamentu odeslali dopis eh, týkající se záchrany televizní stanici BHRTV. Myslím, že jste také ten dopis obdržel. A šlo nám o to, že konec této televizní stanice by byl nepřijatelný, protože by potom Bosna Hercegovina byla první jedinou zemí bez veřejnoprávní televize. My jsme ještě nedostali odpověď na tento dopis, takže eh, doufám, že od vás obdržíme odpověď. Já chápu, že je zde zapotřebí finanční podpora, že je třeba ten problém zanalizovat, jak je možné tu televizní stanici podpořit jako takovou. To by bylo také důležité v rámci eh, reform v souvislosti s EU. To je tedy má konkrétní otázka. A co se týče boje proti terorismu a radikalizaci a podobně, tak jste nás sice informoval, ale říkala jsem si, jak to vypadá s vaší spoluprácí s dalšími zeměmi v regionu, protože tu máme bezpečnostní otázku. Protože v regionu panují určité obavy, takže nakolik zde dochází k výměně dat, kolik jich je vyměňováno a co můžeme očekávat v souvislosti s bojem proti radikalizaci? Děkuji. Děkuji a nyní máte možnost odpovědět. Děkuji. Děkuji vám všem, dámy a pánové, za vaše otázky. Rád bych poděkoval za vaše slova o podpoře a za uznání našeho úsilí, za uznání pokroku, eh, který byl dosažen v naší zemi na evropské cestě. Posílili jsme právní stát, regionální spolupráci a to zejména v posledních dvou letech. Mohu s hrdostí konstatovat, že jsme se vrátili na tu cestu, na níž jsme určitou dobu byli a která nám umožní dospět do Evropské unie, jak už říkám. Proto potřebujeme hospodářský pokrok, pokrok reform a pokrok především ve spolupráci s našimi sousedními zeměmi. A teď zareaguji po pořádku. Pan Preda, který je rovněž mým přítelem, hovořil o tom dotazníku a o dynamice, kterou nabralo zpracovávání odpovědí. Podle posledních údajů instituce Srbské republiky začaly odpovídat, vnášet odpovědi do tohoto jednotného systému Bosny a Hercegoviny, i když jsme přišli o čtyři měsíce takřka ale konečně snad eh, se budou podílet na společné odpovědi v příštích měsících, tak aby ten dotazník reprezentoval celou Bosnu a Hercegovinu. Důležitý je, důležité pardon, je, abych, aby nevznikly nové a nové otázky protože to by se mohlo projevit na kvalitě odpovědí, aby v tom prvním čtvrtletí příštího roku jsme došli pozitivní, dospěli k pozitivnímu stanovisku a obdrželi jsme statut kandidáta. Rád bych opětovně potrhl naši odhodlanost na naší evropské cestě. Pro Bosnu a Hercegovinu neexistuje jiná alternativa, je to jediná cesta kterou se chceme ubírat. A jelikož aplikujeme veškeré reformy, které jsou velice bolestné a velice obtížné. Myslím si, že je to něco, co si zasloužíme. Zasloužíme si statut kandidáta. Zasloužíme si, aby se skoncovalo s tou blokádou, která trvala roky a v rámci dohody o stabilizaci asociaci, která byla podepsána již před 8 či 9 lety a během celé této doby my, kromě tedy Chorvatska, eh, jsme byli ti, kteří jsme byli eh, jedni z nejlepších na té evropské cestě. My už nechceme být obětí dalších blokád. Chceme dostat našim povinnostem a proto je jasné, že musíme také uskutečnit to, k čemu jsme se zavázali. To je zcela zásadní. A proto je důležité, abychom počítali s jednotným jednacím řádem pro ten parlamentní výbor. E, ano, vyslechli jsme si to, co řekl pan Tadič ve svých prohlášeních před několika dny. Řekl, že posledním návrhem parlamentního výboru a návrh Piculej jsou návrhy, které může akceptovat. Proto to vidím tak, že se otvírají dveře, aby se po dvou letech vyřešil i tento problém. Také by bylo dobré, kdyby pan Tadič, ano, potvrzuje to kýva, pokyvováním hlavy, že tomu tak je. Otázky pana Picoli. Ano, unik mozku, především mladých lidí, to je mm, makroekonomický problém pro Bosnu a Hercegovinu. Nejenom, že mnoho mladých lidí odchází, ale odchází i mladí lidé z rozvinutých zemí Evropské unie. No ale fakt je, že mladí lidé odcházejí z zemí východního Balkánu a to je velký problém ve všech našich rozvojových programech a investičních programech zahrnujeme tento program. To znamená, že zvyšujeme naše úsilí proto, abychom povzbuzovali zakládání nových malých a středně velkých podniků a aby pro mladé lidi vzniklo více pracovních příležitostí. Pro vyřešení tohoto problému musíme uskutečnit dva projekty. E, za prvé vytváření nových pracovních příležitostí už jsem řekl, že se nám za poslední měsíce podařilo v reálné ekonomice vytvořit desetitisíce pracovních příležitostí i pro mladé lidi, ale musíme rovněž reformovat vzdělávací systém v Bosně a Hercegovině a doufám, že k tomu dojde co nejdříve, aby Znalosti mladých lidí získávaných ve vzdělávacích institucí odpovídaly potřebám trhu. To je významné pro jakoukoliv demokratickou společnost a my tomu velice dobře rozumíme. Eh, je třeba, aby univerzity spolupracovaly také s různými institucemi Bosny a Hercegoviny, aby se také vyřešily legislativní problémy na ochranu pracujících a především jejich práva, práva na práci a na důstojné pracovní podmínky. Je tady ještě jedna věc, v níž jsme si zajedno. Odbory, které reprezentují zaměstnance, musí si udržet určitou úroveň adekvátní nezávislosti. Eh, nezávislosti jak politické, tak finanční, protože jedině takovýmto způsobem budou moci odpovídajícím způsobem reprezentovat eh, pracující mé země. Další otázka pana Radoše. Ten, tato komise pro koordinaci je reprezentována ve všech institucích Bosny a Hercegoviny. My jsme vytvořili v rámci nástroje o spolupráci 33 pracovních skupin, které čítají 1500 členů přicházejících ze veškerých úrovní administrativních Bosny a Hercegoviny. Jsou to jednak řádně jmenovaní členové a také jejich náhradníci, eh, kteří reprezentují všechny instituce Bosny a Hercegoviny. Samozřejmě jsou reprezentovány také veškeré kantony takže tady existuje naprostá koordinace pro společnou účast na vypracovávání odpovědí na otázky komise, které musí zrcadlit politickou, právní i sociální situaci v mé zemi. A nyní paní Fajon hovořila o rozhlase a televizi a o veřejných službách telekomunikačních v Bosně a Hercegovině. Inu, no, my ve vládě se domníváme, že veřejné služby musí být profesionální a měly by být nezávislé, co se týče financování, proto aby prezentovali profesionální nezávislou informaci občanům Na radě ministrů při nejrůznějších příležitostech jsme pomáhali finančním způsobem také veřejnoprávním televizním eh, službám, aby mohli dostat i svým mezinárodním závazkům a nyní očekáváme, že bude předložen návrh zákona pro vyřešení otázky rozhlasu a televize v Bosně a Hercegovině. Očekáváme, že tento návrh zákona bude schválen eh, v dohledné době a pomůže vyřešit tento problém. Co se týče naší spolupráce s dalšími sousedními státy v boji proti terorismu a extremismu, podepsali jsme dohodu s Europolem ta byla blokována určitou dobu, ale teď došlo k odblokování, takže mohu říci ano, adekvátním způsobem spolupracujeme s policejními orgány a se spravodajskými službami mm, různých států, s Europolem a, a se všemi zeměmi světa, také s USA, s Evropskou unii a tak dále. Protože terorismus je globálním ohrožením a před ním není chráněn nikdo samostatně. Na to se soustředíme. Soustředíme se na to, abychom udrželi ten statut, který máme. Eh, čili nechceme, aby se navraceli zahraniční bojovníci do naší země. Jak už jsem řekl, v tomto roce nedošlo k jednomu jedinému případu, ani nedošlo k jednomu jedinému extremistickému aktu nebo projevu mm, etnické netolerance. Velice důležité je začlenit do našeho procesu veškeré náboženské menšiny, veškeré náboženské skupiny, které nám pomohou v boji proti radikalizaci. Díky Bohu za posledního rok a půl se nám podařilo nás ochránit před terorismem a doufejme, že to tak bude i do budoucna, protože pro naši budoucnost, pro proces usmíření a spolupráce je to velice důležité. Ještě jednou vám mnohokrát děkuji za vaši trpělivost a rád bych znovu zdůraznil naše odhodlání eh, pro evropskou integraci, pro náš hospodářský rozvoj, pro další rozvoj demokraty, právního státu a regionální spolupráci v rámci vzájemného chápání a usmíření. Děkuji také poslancům za jejich podporu a slibuji vám, že budeme upřímnými partnery, jakými jsme byli do posud. Děkuji. Děkuji, přejeme vám hodně štěstí. <clears throat> Continuamos, por favor. Prosím pěkně, budeme pokračovat. Prosím o klid v sále. Děkuji vám. A přecházíme k dalšímu bodu, což jsou politické vztahy Evropské unie se Združením národů Jihovýchodní Asie. Eh, budeme se podruhé zaobírat návrhem zprávy z vlastní iniciativy výboru AFE týkající se politické vztahy EU a ASEANu. Pozměňovací návrhy měly být předkládány do 12. května. 162 eh, pozměňovacích návrhů bylo předloženo, z toho vzniklo 15 kompromisních návrhů ze strany pana zpravodaje a já mu <clears throat> dám hned slovo. Pane Bytikofere, prosím. Thank you, chair. Děkuji vám, pane předsedo. Vy už jste zmínil to, že se nám podařilo se shodnout na 15 kompromisních návrzích. A dovolte mi poděkovat všem stínovým zpravodajům za něco, co já považuji za velice konstruktivní přístup založený na spolupráci. A Dovolte mi také ocenit Evropskou službu pro vnější činnost, která rovněž podpořila naši práci. Dovolte mi dvě poznámky. První se týká kompromisního návrhu číslo 6, odstavec 6. došlo k eh, takovému omylu, k chybě. Je mi to líto, je to moje chyba. Tak eh, tam vypadlo eh, z návrhu formulace, na kterou jsme se shodli, na které jsme se shodli na setkání stínových zpravodajů. Takže teď Eh, informuji všechny, že zítra předložím ústní pozměňovací návrh, abych tuto situaci napravil. A ta situace, ta věta, kterou bych tam doplnil na konec kompromisu 6, zní následovně potrhuje zájem Evropské unie na další spolupráce s regionem a vše, na všech procesech, které jsou pod vedením ASEANu a opravdu by to bylo poletování hodné, kdybychom mm, nevyjádřili to, že chceme se zapojit do těch procesů, které se odehrávají pod vedením ASEANu. Tak se omlouvám, že to vypadlo, že jsem způsobil tento problém. A druhá poznámka, ta se týká odstavce 10 návrhu zprávy. Tam se navrhuje že si letos připomínáme výročí EU a ASEANu a připomenout si to realizací e, výměny mladých lídrů pod e, vedením Singapuru, předsednictví Singapuru 2018. Ale generální e, tajemník EAS, SOČ, mě informoval, že SOČ to je ochotné podpořit svým nástrojem, pokud to AFED podpoří takto. Takže to jsem chtěl také změnit. Děkuji vám, pan Tonok. No, já jsem se sice nehlásil o slovo, ale když mi ho dáváte, tak se rád vyjádřím. Je to skvělá zpráva, bylo mi ctí být stínovým zpravodajem. Celá řada lidí se snaží srovnávat ASEAN a, a EU. Já si myslím, že to je spíš tak, že ASEAN je eh, společenstvím velice různorodných zemí z hlediska jejich eh, politické struktury, tradic, i rozvoje a doufáme, že v budoucnu se stane jednotným obchodním blokem, s nímž by tedy EU mohla navázat obchodní styky, ale zatím ASEAN není ani celní unii, takže bychom tím trochu ještě předjímali situaci, ale celá řada doporučení tady je opravdu kvalitních a motivuje země ASEANu k větší spolupráci a k větší integraci, jak eh, obchodní a hospodářské, ale i spolupráce jako takové do budoucna. A jako takovou vizi budoucnosti a seznam přání tuto zprávu eh, podporuji snad až na jednu výjimku EKR tedy podpoří všechny kompromisní návrhy. Děkuji, Helmu Čolc. Ano, já také děkuji panu zpravodaji za návrh zprávy a také za spolupráci při vypracovávání kompromisních návrhů. Vidím tam celou řadu pozměňovacích návrhů či na toho, jak obohatit tu zprávu, eh, které předložila naší frakce. Vidím, že je pan zpravodaj v těch kompromisech zohledněn. Já bych si byla přála, abychom ještě poněkud odhodlaněji zapojili ty pozměňovací návrhy, kterým které cílí zejména na posílení demokratické účasti občanů, také na bilaterální úrovni. Eh, mám tím na mysli také dialog a veškerá ta fóra, která jsme navrhli. Jinak si myslím celkově zítra při hlasování budeme schopni zaujmout, myslím, se velice dobrý postoj, co se týče dalšího pěstování hospodářských a politických vztahů, ale také společenské spolupráce se zeměmi ASEANu. ano, děkuji. Paní Lochpilerová. Děkuji vám, pane předsedo. Také se domnívám, že to je dobrá zpráva. Celou řadu dá pozměňovacích návrhů kompromisu 9, eh, pojal právě kompromis 9 tady o lidských právech a diplomaci. Je to je jeden požadavek SVČ v této zprávě. Vítáme první politický dialog EU a SEAN o lidských právech z října 2015 a těšíme se na další takovéto dialogy. S tím já plně souhlasím. Ale možná by bylo docela dobré, kdyby nám k tomu SVČ eh, řekl, kdy se chystá nějaký takový další politický dialog, protože nyní má 40. výročí vztahu EU a ASEAN a bylo by pěkné, kdyby takovýto politický dialog se mohl odehrát letos. Děkuji. Tak já nevím, jestli pan Businy z SVČ, který tady je, by nám mohl odpovědět na tuto otázku. Samozřejmě. Um, Děkuji, velice rád na to zareaguji, na vaši otázku. My jsme se snažili opakovaně i loni při laoském předsednictví ASEANu zorganizovat další následovný dialog EU-ASEAN o lidských právech a bohužel to nebylo možné z několika důvodů proto jsme požádali filipínské předsednictví ASEANu a mohu s potěšením konstatovat, že konkrétně pracujeme na tedy druhém EU ASEAN setkání o lidských právech. Mělo by to být letos v listopadu, ještě tedy řešíme datum, program náplň setkání. Doufám, že se podaří překonat všechny potenciální problémy. Vždy jsme jasně dávali najevo našim přátelům v ASEAN, že podle našeho názoru ten politický dialog, který jsme pořádali v Bruselu 2015, by neměl být takovou ojedinělou iniciativou, ale že bychom takto měli pravidelně reflektovat naše vztahy. Takže opravdu velice konkrétně pracujeme na zorganizování druhého takovéhoto dialogu v listopadu a doufám, že brzy vám toto budeme moci potvrdit. Děkuji mnohokrát. Tím eh, jsme uzavřeli tento bod. Zítra se bude hlasovat a v září se, na našem výboru a v září v plénu. A nyní přistupujeme k dalšímu bodu našeho programu. Vy jste žádal o slovo? Ne? Chtěl byste ještě nebo chtěla hovořit k tomuto bodu? Um, um, Já se omlouvám, že se takto na poslední chvíli vyhlásím. Mluvím za Davida Martina k tomuto tématu. Pan Martin chtěl říct toto. Chce poděkovat zpravodaji za důkladnou práci na této zprávě. A hlavně, že pokrývá tři aspekty vztahu EU s daným regionem a také uvažuje nad budoucností, že je potřeba, aby nadále e, vztahy EU a ASEANu pokračovaly, prohlubovaly se ASEAN není možná na prvním místě, co by obchodní partner, ale to významný obchodní partner a strategicky význam e, roste. Podporujeme regionální integraci a rozvoj v ASEANu tak, e, aby zde vznikl významný aktér v Azii. ASEAN má do budoucna e, potenciál být významný aktér může být významným partnerem v regionu, například v oblasti životního prostředí, udržitelného eh, rozvoje, v oblasti lidských práv a dalších. EU může také hodně nabídnout ASEANu, což jakožto model regionální integrace, protože EU úspěšně podporovala rozvoj a spolupráci svých členů po desetiletí a zbližování těchto zemí, institucí. Můžeme pomoci sdílením osvědčených postupů s našimi azijskými přáteli, pomáhat jim při rozvoji jejich modelů. Vytvořili jsme několik pozměňovacích návrhů, byly zapracovány do kompromisu. A chceme poděkovat ostatním stínovým zpravodajům i panu Bizekeferovi za toto zohlednění. Eh, Ovšem, David si myslí, že bychom se zde měli zdržet eh, politických komentářů ještě, eh, totiž probíhají eh, obchodní jednání a jednání o dohodě o volném obchodu. A mělo by se to týkat tedy hlavně vztahu EU-ASEAN a ne EU obecně. Děkuje všem kolegům a kolegyním za spolupráci na vytvoření této zprávy SAD se těší na to, že bude moci zítra při hlasování zprávu podpořit. Děkuji. Ano, a teď se bude věnovat druhé eh, výměně názorů týkající se politických vztahů Evropské unie s Indií. Eh, v našem výboru bychom. Pardon? Říká pan předseda. Já jsem chtěl jenom zareagovat jednou větou na poznámky týkající se vztahu mezi politickými vztahy a obchodními vztahy EU a ASEANu. Já jsem opravdu hovořil s předsedou výboru INTA a s ním jsem si ověřil, že formulace v tom, této zprávě jsou takové, že INTA se proti těm formulacím stavět nebude. Děkuji. Dobrá, takže to beru tedy už za uzavřené tento bod a nyní tedy tady hovoříme o bodě číslo 8 bude se hlasovat v září na plénu eh, právě v souvislosti se summitem EU-Indie bylo předloženo 194 pozměňovacích návrhů, na nich se zakládá 16 kompromisních návrhů pana zpravodaje, kterým je pan Preda a já mu hned dám slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Nejprve bych rád přiví, poděkoval za vyjednávání, které jsme měli s ostatními zástupci politických skupin k tomuto bodu a výsledkem tohoto vyjednávání je, že většina našeho výboru si přeje, aby vztah mezi touto demokracií byl posílen a já očekávám, že zítřejší hlasování stvrdí tento výsledek. Myslím si, že to je poměrně významný signál, který by mohl dodat další impuls pro summit EU Indie, který se bude konat v září tohoto roku. E, myslím si, že se nám podařilo vyjednat dobré kompromisní návrhy a e, E, celá řada konkrétních návrhů byla tedy předložena. Je třeba, abychom rozvinuli naprosto jasnou, koherentní zprávu o vztazích nejenom k Indii, ale dalším zemím tohoto regionu v rámci strategie e, spolupráce s tímto regionem, kde dosud Indie hrala marginální roli. Mm, e, je třeba, abychom zahrnuli tak také, abychom co nejrychleji začali uskutečňovat to, co již bylo schváleno. Je třeba pokračovat v dohodě, v uzavírání dohody o vzájemném obchodě, aby vyústila v pozitivní výsledek pro obě strany. Kompromisní pozměňovací návrhy se věnují velkému potenciálu spolupráce mezi Evropskou unii a Indií. I v oblasti zahraniční politice vlastně čelíme řadě společných výzev, bezpečnostní napětí, terorismus, radikalizace, extremismus, nelegální migrace, prohlouben dialog mezi těmito partnery a zlepšení spolupráce při řešení konfliktů eh, ale také na mezinárodní úrovni spolupráce by byla nesmírně příhodná. Ve stejném směru také naše přiblížení se v rámci OSN a pokaždé bude-li to možné eh, společný postup v rámci respektování mezinárodního práva a partnerství obou demokratických bloků za respektování našich společných hodnot i na mezinárodní scéně. Je třeba, eh, eh, v původním textu zohledňujeme zahraniční politiku, ale také se k ní vyjádřila řada kolegů v rámci svých pozměňovacích návrhů. Je například se jedná o námořní bezpečnost a společným akcím proti pirátům v Indickém oceánu. Můžeme zde rozvíjet společné postupy. Dále spolupráce v oblasti energií, trvale udržitelných energetických zdrojů aby, a z toho by měl, měl zisk nejenom zlepšená ochrana životního prostředí, ale také oblast hospodářství a energie. Dále posílit výměnu kontaktu mezi jednotlivými lidmi, mezi studenty, mezi profesionály v řadě oblastí, ať už z oblasti kultury či vědy, jakož je třeba zintenzivnit kontakty mezi občany Indie a Evropské unie za respektování lidských práv. Podívejme se, ještě také zdůrazňujeme ve zprávě situaci žen, aby by a také lepší respektování lidských práv. Se stínovými zpravodaji jsme se domluvili eh, na těchto otázkách a já jim velice děkuji za jejich konstruktivní spolupráci. Musíme vyslat jasný signál, a nemůžeme se ale otápět v, detailu, které by ne, v detailech, které by nepřinesly žádnou přidanou hodnotu. Je třeba potvrdit obecně naši vůli k dalšímu přiblížení a k nalezání nových cest a jejich prohlubování ve vzájemné spolupráci. Děkuji vám mnohokrát za vaši pozornost. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo paní Žil. Uh, thank you, Chair. And, uh... Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také panu zpravodaji za vynikající zprávu a také za konstruktivní spolupráci. Myslím, že opravdu všichni stínové zpravodaj si toho váží. Opravdu je na čase, abychom se zaměřili na vztahy EU a Indie a identifikali oblasti, potenciálního pokroku a myslím si, že toto právě tato zpráva dělá. Je to naprosto zásadní, protože dochází k celé řadě globálních politických změn, zvláště ze vztahu k USA a směřování USA k izolacionismu. A máme mnoho sdílených strategických zájmů s Indií a Eh, Kristian už na to poukázal, na řadu z nich. Já bych možná ještě něco přidala. Je opravdu nesmírně důležité spolupracovat v oblasti potírání změn klimatu, realizaci pařížského programu a Indie je zde významným spojencem udržování míru a stability eh, v oblasti Indického oceánu, ale také například v souvislosti se situaci Jihočínského moře, kde jsou důležité obchodní námořní cesty pro evropský obchod. Ale možná, že jsme to neanalyzovali dostatečně hluboko problematiku boje proti terorismu a radikalizaci. Zde máme také mnoho sdílených zájmů v posilování kybernetické bezpečnosti. Jednou z priorit EU je růst a zaměstnanost. Ale myslím si, že tato diskuse a dialog s Indií a posilování obchodních vazeb nám může také pomoci v této oblasti. Když hovoříme o obchodu, je velmi politování hodné, že zde se nedostává ku předu při vyjednávání e, dohody o volném obchodu. Jistě o tom zpráva zde nepojednává, ale přece jenom už je to deset let a opravdu je potřebné e, opět tomu vdechnout život ze strany Digitrade a ze strany kolegů z obchodního výboru, protože by to zdvojnásobilo vývoz EU do Indie, ale byl by to i významný politický signál o síle EU a o globální pozici EU po Brexitu. E, je zde několik pozitivních signálů v souvislosti s diskuzí EF o dohodě o volném obchodu, když eh, pan Modi eh, navštívil eh, Německo, Španělsko a Francie a možná bychom se toho mohli chopit jako příležitost zde v Evropském parlamentu, ale mohla by tyto aspekty rozvíjet i Evropská komise. Bylo také zmíněn výroční summit v říjnu v Dili a je důležité využít této politické dynamiky a proto je důležité, že tato zpráva je formulována konstruktivně. Já jako stínová zpravodajka vítám, že jsme zde v kompromisech zachovali řadu klíčových pozměňovacích návrhů týkají se CSR, potom FT a chudoby, změn klimatu i lidských práv. Myslím si, že zde je opravdu vyvážená zpráva. Předseda přerušuje. Je důležité, že zde máme vyváženou zprávu e, v souvislosti s budoucím summitem. Ano, už jsme se měli věnovat dalšímu bodu, takže prosím pěkně, e, dávejte, zohledněte více čas. Pan Tanok. Já budu stručný, když se s kolegou vrátíme do roku 1999, kdy jsem zakládal zde v parlamentu skupinu přátel Indie. A byl jeden z eh, členů a potom byl předsedou eh, delegace Evropského parlamentu pro Indii. Indie je největší světová demokracie, bude populačně v budoucnu větší než Čína, má už staré historické vazby s Indií přes Francii, Portugalsku i Spojené království. Je zde celá řada velkých oblastí společných zájmů, boj proti klimatickým změnám, boj proti mezinárodnímu globálnímu džihádskému terorismu i udržování globálního obchodu. Eh, Indie je součástí zemí BRIC, eh, indická ekonomika výrazně roste a snad budeme jednoho dne mít formálně vyjednanou Eh, dohodu mezi EU, bohužel pak už EU 27, protože moje země odejde z EU a Indie. Eh, v řadě členských států EU je velká indická diaspora, ale samozřejmě Brexit toto výrazně změní. A možná, že si lidé neuvědomí, že dva premiéři v EU, EU 28, mají indické kořeny. Například eh, premiér Portugalska a také nový irský Taoiseach. Vlastně na půl indický původ, takže to je velice zajímavé, že v EU 28 zde máme dva premiéry s indickými kořeny a to je také velice zajímavý vztah. Maximálně stručně pan Buchner. Eh, děkuji, děkuji za tuto zprávu. Mám několik málo komentářů. Kompromis 7. Tam stručně zmiňujete VTO, ale nepřijali jste náš pozměňovací návrh číslo 100. Ten eh, pojednával eh, skladování obilovin a rýže, což je důležité eh, pro výživu populace, když nenastane monzumové období v té době, kdyby nastat mělo. Takže to je opravdu důležitá záležitost a víte, že o tom nyní na VTO probíhá diskuse. Jsem toho názoru, že bychom v tomto ohledu měli posílit pozici Indie, protože to také je důležité z hlediska lidských práv. A druhá věc, byl bych rád, kdyby bylo výrazně formulována otázka interních problémů. Zvláště co se týče náboženských extremistů, Eh, otázka práv a podobně. A také potom, co mi tam chybí, je problematika generických léčiv. To v této zprávě není pojednáno dostatečně. Obecně eh, jsem za tu zprávu rád, myslím si, že je kvalitní, ale toto jsou věci, které bych tam rád eh, viděl trochu výrazněji. Děkuji. A pro ukončení tohoto bodu dám slovo Veronice z SVČ. Velice stručně, prosím. Thank you very much, Mr. Chair, and uh, I would like to... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dovolte, abych poděkovala panu Predovi a stínovým zpravodajům za mm, tuto hodnotnou zprávu. My jsme za ně velice vděční. Mm, mě velice uklidňuje, že obsah zprávy jde ve směru toho, co si myslí generální ředitelství o tomto tématu. My se velice mm, ostražitě díváme na to, jak doplnit ten chybějící potenciálu ve vztazích EU, Indie a Eh, snažíme se strategicky přeskoumat tyto vztahy. Těšíme se na vrcholnou schůzku v září, která naváže na schůzku a na summit v roce 2016 a eh, budeme konsolidovat akční plán do roku 2020 a Některé z dialogů, které vedeme, zejména v oblasti bezpečnosti, kyberbezpečnosti a potírání terorismu, jsou naši společnou výzvu a to se také odráží ve zprávě. Významné také na situaci, kde nevíme, jaký postoj zaujme USA, eh, co se, a proto je třeba, abychom postupovali v partnerství s takovými zeměmi velkými jako demokratickými, jako je Indie. A zaznívá celá řada z z těchto argumentů také v návrhu zprávy. Eh, my velice úzce pracujeme také na možnosti eh, čerpání a používání programu Erasmus+. Eh, Evropská unie v této oblasti podnikla už dva kroky a pracujeme na tom dále, aby tato oblast spolupráce byla rozšířena. Eh, pokračuje dialog v oblasti lidských práv v Indii. O tom se bude jednat ještě před summitem, který se bude konat na podzim. Domnívám se, že tato zpráva eh, bude také podkladem pro naše další úvahy a chci za ní velice poděkovat. Děkuji vám, paní Kody. Hlasovat o této zprávě budeme zítra a na plénu potom v září. Sí. No. no. Bueno, vamos a pasar se... Takže teď přejdeme k dalšímu bodu, to je prezentace studie k energetice. Rád bych připomněl všem, že to je jednání za zavřenými dveřmi a proto tady mohou zůstat pouze poslanci, zaměstnanci Evropské unie a všichni ostatní, prosím pěkně, musí opustit místnost.